Chci vás požádat, abyste zaujali svá místa, protože eh, pan eh, ministr přichází přesně včas eh, na základě předpokládaného spoždění. A proto chceme využít co možná nejlépe čas, který máme k dispozici. Především chci vaším jménem zde přivítat pana ministra. Všichni víme, že Náš výbor se chystá přijmout usnesení, které je velice významné ohledně situace ve vaší zemi. Vaše země eh, dosáhla velkého pokroku, což nás těší, ale ještě je třeba hodně práce vykonat k tomu, abyste se přiblížili ehm, k integraci do Evropy. V posledních letech vaše země, pane ministře, prokázala že skutečně směřuje k demokracii a svobodě. Vzpomínáme především na tyto hla, hlavní kroky. Vyhlášení nezávislosti v roce 2008, přijetí moderní ústavy v listopadě 2009 se konaly první Eh, volby do eh, místní zprávy, tedy do decentralizovaných eh, samozprávných orgánů, demokratických orgánů, ale pak tu jsou ještě další aspekty, které také je třeba mít na paměti a ty vyžadují další zlepšení. Některými z těchto potíží jsou například vztahy se srbskou komunitou, Eh, kritická situace v severním Kosovu a pohledneme-li na situaci ještě eh, důkladněji, tak eh, je tu mise EULEX v Kosovu, ta je v prekarním stavu a bylo by zapotřebí, aby konečně mohla ukončit tato mise svůj mandát a opustit zemi. Nicméně mise pokračuje dále a cílem funkčního a právního státu je Náš cíl tedy společný je vytvoření funkčního demokratického moderního státu. To je i cílem naší e, mise. My chceme, aby instituce byly demokratické, ale v tomto kontextu ještě nedošlo plně k e, dosažení cíle v soudní oblasti je zapotřebí také ještě zintenzivnit úsilí, třeba že víme, že jste vykonali velké kroky vpřed ohledně boje proti korupci, ku příkladu. Mise EULEX Evropské unie je v Kosovu právě z tohoto důvodu, tedy aby byl prosazen právní stát, aby se bojovalo proti korupci, aby soudní systém byl eh, účinně spravován. Pane ministře, jak víte, Kosovo není součástí balíčku pro liberalizaci víz. Do něhož spadají jiné státy z vašeho regionu. Jak víte, pane ministře, žádali jsme Evropskou komisi, aby urychlila svou práci, aby ta cestovní mapa k liberalizaci víz byla uskutečněna co možná nejdříve i u vás v Kosovu. V této souvislosti je však zapotřebí ještě zintenzivnit eh, práci také v Kosovu, aby hm, k liberalizaci víc mohlo dojít záhy. A s tímto přáním a společně se všemi kolegy eh, vám chceme předat slovo, protože se velice těšíme na vaši prezentaci a posléze vám budeme chtít klást otázky. Eh, prosíme vás, abyste, abyste eh, se zdržel v čase deseti minut a ponechal nám čas na dotazy. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Albertini, pro mě velkou radostí, že se s vámi znovu setkávám. A stejně tak je pro mě velkým potěšením vidět tolik přátel v Kosova v této místnosti. Obecně si velmi vážím této příležitosti vyměnit se s vámi všemi dnes názory na současnou situaci Kosova a na to, co ho čeká v budoucnosti. Víme, že před sebou máme mnoho výzev a to jsme nejmladším státem světa. Konkrétně největší výzvou, se kterou se bude muset potýkat, je integrace do Evropské unie, tedy vyhlídka na členství v EU pro Kosovo. Jsem si jist, že mnoho z vás se důvěrně vyzná v situaci v Kosovu. Že a proto si dovolím být velmi stručný o tom, co se v současnosti v Kosovu děje, tak aby nám zbylo co nejvíce času na zájemnou diskusi, protože dnešní den by měl být věnován diskusi. Kosovo učinilo obrovský pokrok v těch dvou letech od vyhlášení nezávislosti jako svrchovaného státu. Postupně děláme pokroky v budování demokratických institucí Kosova. Opíráme se přitom o novou moderní ústavu, která se zakládá na nejvyšších evropských standardech. Kosovo bez ustání pracuje na dvou hlavních osách. Jednak je to konsolidace naší státnosti a také zahraničně politická konsolidace naší státnosti. V rámci Kosova to znamená, že instituce a především parlament během velmi krátkého času zvládli přijmout mnoho legislativních nástrojů na základě ústavy a na základě ustanovení, která jsou v návrhu, který vypracoval bývalý finský prezident Marty Ahtisari. V mezinárodním kontextu bylo Kosovo uznáno mnoha dalšími státy ve světě. A již navázalo diplomatické vztahy s téměř 30 státy a vytvořilo mnoho velvyslanectví a konsulárních úřadů, které by měly rozvíjet bilaterální vztahy a zájmy s různými státy, ale také, aby zastupovali eh, kosovské občany v zahraničí. Evropská integrace je hlavním cílem Kosova. A Kosovo prohlásí, že dospělo na konec této cesty teprve, když bude prohlášeno za plnoprávného člena Evropské rodiny svobodných národů. Evropská integrace je klíčovým faktorem, který pohání vše, co v Kosovu děláme. A já si myslím, že eh, je mým úkolem poděkovat eh, Evropského parlamentu za veškerou podporu, kterou jste Kosovu poskytli. A kterou jste poskytli kosovským občané, občanům při cestě do Evropské unie. Dnes se nacházíme v kritické době, blíží se eh, rozsudek Mezinárodního tribunálu a lze říci, že dnešní doba rozhodne. Rozhodne v celé řadě oblastí. Ale jsou to rozhodnutí, která jsou nezbytná pro další bezpečný a zdravý rozvoj jak jednotlivců, tak celého státu v rámci západního Balkánu. Kosovo je plně odhodláno naplnit cíl tedy členství v EU. A to současně s vytvářením a budováním přátelských vztahů e, v rámci regionu. Kosovo má skvělé vztahy se všemi svými bezprostředními sousedy, a usiluje také o standardní vztah s Srbskou republikou. Neustále usilujeme o normalizaci našich vztahů se Srbskem, a to proto, že budoucnost západního Balkánu jako celku je v evropské integraci. A proto bychom měli prokázat, že jsme zralí na členství v EU. A to prokážeme tak, že se nám podaří nalézt nejkonstruktivnější způsob spolupráce na regionální úrovni. Spíše než eh, vytvářet různé diplomatické překážky, by bylo na čase, aby se náš severní soused Srbsko odhodlalo k jinému směřování. Tedy k spolupráci s námi. A to jak v zájmu celého regionu, tak v zájmu svého vlastního členství v Evropské unii. Vytváření různých diplomatických překážek bránících konsolidaci eh, státnosti Kosova v mezinárodním měřítku hrozí eh, vytvořením konfrontace mezi našimi státy a proto bychom měli usilovat o jiné směřování v našich vzájemných stazích tak, aby hrozba konfrontace byla snížena a abychom mohli společně pracovat na tolika společných zájmech, které nás spojují. Ano, vítáme rozšíření eh, cestovní mapy pro zjednodušení vízového styku o Albánii a Černou horu a Bosnu a Hercegovinu. Nicméně chceme požadovat celý seznam úkolů a standardů, které musí Kosovo splnit tak, aby se tato cestovní mapa stahovala i na nás a to při nejbližší možné příležitosti. Je obrovskou chybou odkládat tento proces pro Kosovo, tak abychom čekali o hodně déle než ostatní státy v našem regionu. I Kosovo si uvědomuje, že má celou řadu povinností, které musí splnit. A my již vyjednáváme o rádmisních dohodách s mnoha evropskými státy. Tři z těchto radmisních dohod jsme již podepsali, bylo to s Německem, Francií a Albánií. Ukončili jsme jednání také s Rakouskem a Norskem a čeká nás ještě další kolo jednání. A to se týká Rakouska. Jsme připraveni implementovat všechny tato kritéria můžete klást vysoké nároky na Kosovo. Ale připojte k tomu jasně definovaný seznam úkolů a časový harmonogram. Nechceme a určitě to nechcete ani vy skončit prekérním postavení. Kosovská ústava umožňuje dvojí občanství a my rozhodně nechceme, aby kosovští občané usilovali o získání srbských nebo albánských nebo jiných pasů, aby mohli potom svobodně cestovat do Evropské unie. Pan předseda mě velmi zdvořile upozorňuje na to, že už jsem vyčerpal dobu, kterou jsem měl vyhrazenou a proto mi dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za účast a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Grazie, signor ministro. Eh, Děkuji vám, pane ministře. Následovat budou eh, dotazy a v odpovědech ještě můžete eh, rozvinout témata, o kterých jste chtěl hovořit. Takže první eh, tři minuty paní Lunaček, zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Hyseny, že jste mezi nás přišel a že jste pohovořil o situaci. Jsem velmi rád, že se setkat tady na půdě výboru, nejenom u sebe v kanceláři. Jak určitě víte, tak já připravuji zprávu na Okosově, Kosově, o Kosovu a velmi si vážím toho, co jste právě řekl, také co jsem slyšela během svých tří návštěv Kosova a jedna z nich se odehrála minulý týden. A líbí se mi také, že jste na závěr svého projevu říkal, že můžeme klást vysoké nároky na Kosovo, ale měli bychom stanovit jasný časový harmonogram a já bych chtěl potvrdit eh, za sebe a také za ostatní poslance tohoto parlamentu, že podporujeme váš způsob eh, usilování o evropskou integraci a také váš cíl usnadnění vízového styku, tak aby vaše občané nezůstali pozadu za ostatními protože v budoucnosti by ostatní mohli eh, mít bezvízový styk s EU a vaše občané by potom usilovali o občanství těchto zemí. To je přístup, který my sdílíme jako Evropská unie a já a mnozí ostatní bojujeme za to, aby všech 27 členských států eh, uznalo Kosovo co nejdříve. Já vím, že to bude ještě nějakou dobu trvat. Dovolte mi ještě, abych se zmínila o některých důležitých otázkách, o kterých je potřeba jasně hovořit ve vztazích mezi Kosovem a Evropským parlamentem. Vy sám jste říkal, že právní stát a zřízení plně fungujících institucí je pro vás nezbytné a to jak interně, tak externě. A v této souvislosti mám několik otázek. Nedávno došlo k přeskupení eh, vlády, je tady několik nových ministrů, například eh, školství a zdravotnictví. Víte, že právě v těchto oblastech musíte hodně usilovně eh, pracovat na zlepšení, tak aby všichni měli přístup ke zdravotní péči a ke vzdělání. A proto by mě zajímalo, k jakému pokroku došlo v těchto oblastech. A další Eh, věc, která mě velmi eh, pozitivně překvapila, když jsem byla v Prištině minulý týden, je to, že eh, značky dopravní jsou ve třech jazycích, tedy v albánštině, v srbštině a v turečtině. A to mě těší a chtěla bych slyšet, jestli podporujete mnohojazyčnost mezi vašimi občany, protože mnoho z nich hovoří všemi těmito třemi jazyky myslím, že to by pomohlo také regionální spolupráce a pomohlo by to na cestě do Evropské unie. Jedna věc, která byla předmětem kritiky v posledních týdnech, můžu dostat ještě minutu, pane předsedo, ehm, bylo odstřihnutí eh, vysílačů pro srbské mobilní operátory, zejména v těch srbských enklávách na severu Kosova. Eh, tam určitě, já jsem byla ve Štrbcích například, tam je celá řada lidí, kteří chtějí být občany Kosova. Myslím, že to je věc, kterou byste eh, měl vysvětlit. Já vím, že ti operátoři neměli oprávnění nebo licence poskytovat své služby, ale já vím, že jste vedli obchodní jednání a že určitě v zájmu vás všech, aby všichni kosovští občané mohli svobodně telefonovat. A poslední otázka se týká dopravy. Vaše vláda rozhodla zaplatit 700 milionů dolarů za dálnici do Albánie, což je asi 10% vašeho HDP. Skutečně si myslíte, a já se k tomu stavím velmi kriticky, že to je Eh, nejlepší způsob, jak investovat do infrastruktury, nebylo by lepší tyto peníze věnovat do rozvoje například železnice? Děkuji vám, paní Lunaček. Snažil jsem se omezit eh, vaši výmluvnost, abych umožnil svobodu jiným eh, členům výboru. Jako další bude hovořit vedoucí delegace pro vztahy z Jevýchodní Evropou. Pan Kukan, doufám, že budete moci respektovat tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, za vaši eh, šlechetnost. Také chci zde přivítat našeho váženého hosta a děkuji eh, vám, pane ministře, za informace. Chci hovořit o dvou eh, tématech. O prvním už jste se stručně zmínil, tedy o vztazích se Srbskem, ale já bych se chtěl zeptat na regionální spolupráci v regionu Balkánu tedy a začlení Kosova do tohoto regionu. Víme, jak důležitá je tato spolupráce, protože je to nejlepší příprava na budoucí členství v EU. Vaše země, jak se vaše země dívá na takovouto spolupráci? Za druhé, ohledně těch pěti členských států EU, které doposud neuznali nezávislost Kosova. Někdy se slýchají hlasy v Evropském parlamentu, že by tyto země měly záhy, co možná nejdříve uznat Kosovo. To však jejich stanovisko nezměnilo. A já doufám, že mm, nemáte na mysli, když jste hovořil o tom, že je třeba rozbít tyto eh, mm, bloky. Takže jste měl na mysli právě toto, protože moje země Slovensko eh, se domnívá, že nehledě na to, že jsme vás oficiálně neuznali, že sami můžeme spolupracovat. Pan Miroslav Lajčák eh, navštívil vaši zemi, čímž dokazuje, že korektní přístup a dialog je možný. Rád bych slyšel vaši váš upřímný komentář k této situaci, tedy ohledně Kosova a těch pěti zemí EU. Děkuji. Děkuji vám, pane Kukane. Pan Panceri, stínový zpravodaj za PASD. Tři minuty. Možná i méně, říká vám Panceri. Dobrý den, pane ministře. Myslím, že dnes jste uvedl mm, slova, které, s nimi se můžeme stotožnit. Je nutná integrace do Evropy pro Kosovo. A právě proto bych velice otevřeně chtěl vyjádřit několik úvah. Není pochyb o tom, že Kosovo vykonalo velký eh, kus práce směrem ke stabilizaci což bylo dokázáno například při posledních administrativních volbách a já jsem měl příležitost je sledovat opravdu zblízka. Konec konců si myslím, že konsolidace institucionálních pilířů je předpokladem k tomu, aby se vaše země přiblížila EU. A my chceme konkrétně podpořit tento proces. Nicméně je ještě mnoho práce před vámi. Když hovoříte o tom, Eh, že byste potřebovali nějaký program nebo harmonogram, například když se hovoří o eh, liberalizaci víz. Myslím, že máte pravdu, když říkáte, že je třeba si vytyčit nějaký eh, postup, ale seznam takových požadavků už vám byl poskytnut. A já se chci zmínit o dvou eh, bodech, které podle mne jsou zcela nezbytné ke konsolidaci institucí a přiblížení se Evropě. První se týká fungování institucí, zejména pak soudnictví. Chci se zeptat, zda si myslíte, že byste nepotřebovali ještě hlubší reformy, abyste dodali důvěryhodnost eh, vašemu soudnímu systému. A Druhý bod se týká problému, který se nevztahuje jen k vaší zemi, ale také k mnoha dalším. Nicméně je silně pocitován v Kosovu a to je e, korupce a organizovaný zločin. Tyto problémy ještě zdaleka nebyly vyřešeny. Souvisí také s aspekty e, fungování mise EULEX. E, my Eh, svěřujeme z velké části osud stabilizace a demokratizace vaší země právě do poslání EULEX. A chci se vás tedy zeptat, zda nepotřebujete nějaké hlubší, eh, serióznější úsilí v tomto směru ze strany Kosova. Protože vyžádáte tedy program a nějaký seznam a my bychom vám rádi poskytli všechno, co možná nejdříve, ale potřebujeme váš pokrok. Děkuji kolega Kačin na dvě minuty. Grazie, onorevole Albertini. Mirdita Indrvajzoti, minister Hiseni. Um, veseli smo, da ste danes tukaj pri nas in uh, zelo jsme ponosní. Děkuji, je nám velikým potěšením, že jste tady mezi námi. Já jsem velice hmm, eh, hrdý na přispění Eulexu k budování institucí ve vaší zemi. My jsme se včera setkali také s albánskými poslanci a věřte mi, že eh, hlavní téma, o němž byla řeč, je boj s organizovaným zločinem a korupce především na nejvyšší úrovni, na úrovni vlády. Vy vaší zemi máte také některé podobné případy a to samozřejmě komplikuje trošku vztahy mezi Eulexem a vaší zemí. Co byste mohli udělat eh, pro zlepšení boje s korupcí? Kolegyně Lunáček už eh, uvedla, eh, třeba problém s mobilními operátory a Něco jiného je eh, tato zařízení zavřít a něco jiného eh, rozbít, zničit. A tak se eh, chci zeptat, jestli by nebývalo lepší třeba je pouze odpojit a nikoli zlikvidovat. A tím by vzniknul prostor pro dialog a pro nalezení řešení, které by vyhovovalo oběma stranám, jak srbské menšině, tak Bělehradu, tak vám a albánské populaci v Kosovu. A moje poslední otázka, pane ministře, 2. E, června se má konat Balkánská konference v Sarajevu. A zatím probíhají e, jednání o tom, zda zástupci Čech států se jí zúčastní či nikoli. A já bych se chtěl zeptat, zda se do Sarajeva dostavíte. Děkuji. Grazie, onorevole Děkuji vám, pane Kačene. Slovo má paní Lezing dvě minuty. Já bych möchte mich bei uh, Ihnen, Herr Minister. I já bych vám chtěla, pane ministře, poděkovat a poprosit vás odpověď na následující otázky. Eh, množí se demonstrace proti přítomnosti západní nebo západoevropské mise EULEX. A tyto demonstrace byly rozehnány eh, slzným plynem. Jak hodnotíte působení sil Evropské unie na místě a považujete tyto zásahy za přiměřené? Vzhledem k rostoucím protestům se KFOR, tedy síly NATO a Evropské unie, rozhodly zahájit společné cvičení tak, aby mohli zlepšit zásahy a proti protestům v tomto roce proběhla už tři taková cvičení. Jak hodnotíte tento vývoj? Podle průzkumu z února 2009 19 občanů Kosova vzhledem k velmi eh, špatnému sociálnímu vývoji eh, se staví proti eh, další liberalizaci a privatizaci podniků v Kosovu. Kosovo má jeden z nejliberálnějších obchodních režimů na světě, podle zprávy Světové banky. Myslíte si, že tato politika povede ke zlepšení nebo k zhoršení sociální situace Kosovanů? Helmut Kune, sociální demokrat a poslanec Evropského parlamentu, hovořil o tom, že i v Achtisáriho plánu se neplánovala skutečná nebo úplná nezávislost Kosova. Eh, myslíte si, eh, že je skutečně možné odvolat eh, poslance, pardon, odvolat ministry kosovské vlády a nebo by o tom měla rozhodovat Evropská unie? Děkuji vám. Slovo má pan Taler, dvě minuty. Hvala, gospod predsednik, gospod minister, lepo vás pozdravljam. Dobrodošli v Evropskem... Děkuji, pane předsedo, pane ministře, vítejte v Evropském parlamentu. Kosovo jakožto stát vychází z obrany lidských práv většiny obyvatelstva. A v já jsem přesvědčen, že eh, to pro vás představuje veliký morální závazek, eh, vzhledem k tomu, co máte činit teď oproti někdejšímu Miloševičovi režimu, co máte činit teď, když jste eh, nezávislí, čili jak budete rozvíjet lidská práva, práva menšin, jak využijete potenciál mládeže a podobně. To jsou kritéria, která budou základem pro naše hodnocení Kosova. A proto také většina světa vás uznala, já jsem o tom přesvědčený. Čili já mám velmi konkrétní otázku a souvisí s tím, eh, co říkal kolega Kucín. Eh, Týká se to eh, konference v Sarajevu, která se má konat pod záštitou španělského předsednictví. A my bychom si přáli, aby tato konference byla úspěšná. Při jiné příležitosti během tohoto dne jsem eh, jak si ignoroval to, že španělské předsednictví před půl druhým rokem, eh, měsícem, pardon, ignorovalo eh, podobnou konferenci o západním Balkon, Balkánu, která se konala ve Slovinsku z iniciativy Slovinska a Chorvatska a sedm západobalkánských států tam bylo zastoupeno je pouze jeden nebyl. Takže jaký je váš postoj nyní, jaký je postoj vaší vlády eh, k, k Sarajevské konferenci? Kde vidíte možnosti kompromisu, které by umožnily, eh, aby se zúčastnilo jak Srbsko, tak Kosovo této konference? Grazie, onorevole Thaler. Conclu- Děkuji vám. Pan Salafranka, dvě minuty. Gracias, señor presidente. Eh, esta mañana, cuando hemos sido informados en detalle por el representante. Eh, děkuji. Eh, my jsme dnes ráno byli podrobně informováni o výsledcích Rady ministrů pro obecné záležitosti a dopodrobna jsme hovořili o čtyřech bodech mise do mm, Kosova a mm, hodnotili se, tedy kladně byly hodnoceny výsledky dosavatní. A víte, z které země pocházím, znáte postoj mojí země eh, ke Kosovu. Mám pouze jednu otázku. Jaké máte vztahy s předsednictvím rady v této době. Pane ministře, máte slovo a prosím, zkuste se vejít do deseti minut. Very much. It's, uh... Děkuji vám mnohokrát. Všechny tyto dotazy jsou velmi legitimní. Stejně tak i poznámky a děkuji vám za ně. Eh, Nová forma nebo nová podoba vlády, její cílem bylo zlepšit zprávu v některých klíčových oblastech. K této obměně vlády došlo před krátkým časem. Je zapotřebí ponechat novým ministrům delší čas k tomu, aby eh, mohli plnit závazky, které si přece vzali a aby se zjistilo, zda plní očekávání, která na něj jsou kladena. Co se týče jazyků, volná většina albánských obyvatel eh, Kosova smí mluvit eh, srbsky a to je dobře. Obávám se, že nemohu říct to též o srbské části kosovské populace. Ale už tu vidíme určité pokroky. Učení se jazykům eh, druhého etnika není jen prostředkem, jak vás obohatit. My jako vláda povzbuzujeme k takovémto učení. Samozřejmě, že určitá témata, určité prvky budou potřebovat ještě delší čas. Je třeba mít na paměti, že řada rodin v Kosovu má ještě čerstvé vzpomínky na hrůzy nedávné kosovské války. Vím, že někteří občané Kosova reagovali na eh, mm, zrušení anteny ilegálních poskytovatelů mobilního signálu telefonního. Eh, byl to pro ně šok a nám to vůbec neudělalo radost. Mohu vás ujistit, že že tu že za tímto um, aktem nebyl nejmenší politický eh, zájem. Naším záměrem bylo znovu nastolit právní stát, odstranit ilegální eh, operátory mobilních telefonů. A ty též podniky, ty též firmy, které ilegálně, bez licencí pracovaly v Kosovu, jsou vítány k vyjednání obchodních dohod. Eh, dohod o roamingu s legálními poskytovateli v Kosovu jako IPCO a Vala 900. Současně vláda učinila skutečně vše, co bylo v jejich silách, aby usnadnila tuto těžkou situaci, aby vyřešila tuto obtížnou situaci, v níž se odstli někteří občané v některých oblastech Kosova po tomto odstranění vysílačů. 900 eh, legální operátor distribuoval a dosud distribuuje tisíce SIM karet zadarmo lidem v Kosovu, kteří byli postiženi tímto krokem. Nezávislý, nezávislého regulačního telefonního úřadu. Co se týče dálnice, ta je chápána jako velice nákladný projekt. Připouštím, že je to nákladný projekt, ale je zcela nezbytný pro Kosovo, aby eh, v Kosovu bylo snadnější dostat se k pobočkám u moře a Obchodně to je schůdný a proveditelný a životaschopný projekt. Samozřejmě, že pro náš rozpočet to bude znamenat veliké zatížení, ale musíme zahájit takto velké projekty, jako je například dálnice Nový terminál, eh, elektrárn a tak dále, abychom vytvořili základní předpoklady k dlouhodobému obnovení ekonomickému obnovení Kosova a eh, k ekonomickému růstu Kosova. Děkuji vám, pane Kukane, za dotaz, který se týká vztahů se Srbskem a účasti Kosova v regionálních iniciativách. To je skutečně nezbytná a důležitá součást. Kosovo se účastní, je ochotno se účastnit těchto iniciativ eh, a eh, zdůrazňuje jejich potřebu. Já spojím eh, odpověď na tuto otázku s další později. Ehm, teď pohovořím o uznání ze strany zbývalých, eh, zbývajících pěti států EU. My mm, činíme vše, co můžeme, abychom pomohli přátelským národům Evropské unie, které dosud neuznali Kosovo, aby tak mohli učinit protože jsme přesvědčeni, že uznáním Kosova jako nezávislého státu de facto pomáháte jak Srbsku, tak Kosovu. Nikdo by neměl očekávat, že neuznání by pomohlo Srbsku. A těch pět zemí z EU, které, které dosud neuznali Kosovo, ani toto neuvádějí. Jsme připraveni spolupracovat i se zeměmi, které neuznaly nezávislost Kosova, poskytnout vše, co může umožnit těmto zemím, aby přijali rozhodnutí k uznání Kosova. Ehm, Takto působíme na mnoha úrovních. A teď se vracím k dotazu pana Salafranky. Co Kosovo činí? Jak vedeme interakci? Například se španělským předsednictvím EU. Snažíme se najít různé způsoby komunikace. Někdy v třetích zemích, na mezinárodních samitech, Eh, na mnoha místech, ale musím připustit, že tu dosud nevznikl žádný eh, eh, trvalý komunikační kanál. Ano, spravedlnost, tedy celý systém spravedlnosti a soudnictví je oblastí, pane Pancery, která má pro nás prvořadý význam. Je třeba reformovat tento systém. Reforma je zásadní pro boj proti organizovanému zločinu, proti korupci. A my usilujeme o to, abychom viděli výsledky. Nejde nám jen o to, abychom došli k vypracování právního rámce. To je samozřejmě nezbytné, to je nutný předpoklad, abychom měli úspěch v boji proti organizovanému zločinu a korupci. Ale nám jde především o to, abychom viděli hmatatelné výsledky v tomto směru. A jsem si jist, že záhy tyto výsledky viditelné budou. Kosovo je nový stát. Má za sebou jen dva roky života. A spadlo toho na nás hodně najednou. Není snadné se potýkat s tolika výzvami, které se objeví eh, při vzniku nového státu. Nikdo by však neměl pochybovat o naší rozhodnosti vyřešit všechny tyto výzvy a problémy, velice negativní jevy, vyskytující se v naší společnosti. Pro nás je to skutečně prvořadý úkol. K dotazu pana Kačina. Prosím, buďte si jist, že posílíme naše úsilí v boji proti organizovanému zločinu a korupci. Co se týče odstranění antén, těch vysílačů, mohu jen zdůraznit, že jediným hybným momentem bylo znovu nastolení právního státu a práva v našem státu protože to je základní předpoklad k tomu, abychom byli úspěšní na mnoha dalších frontách. A teď druhý červen a Sarajevský summit. Eh, Gymnická konference, eh, konference ministrů zahraničí byl vynikající formát, který tato konference na hluboké kde se mohli sejít ministři zahraničí západního Balkánu. A takovýto formát eh, bude použit i v Sarajevu. Kosovo je připraveno se účastnit Přejeme si, aby všichni do Sarajeva přijeli. Tento formát setkání ministrů zahraničí je velice neformální, neutrální. A já nevidím důvodu, proč jakákoliv ze zúčastněných stran by se nezúčastnila schůzky vedené v tomto formátu. Paní Lising. ano, to je pravda, demonstrace se občas konají. Na určitých místech v Kosovu. Je to mladá demokracie. Ale Kosovo si e, zaslouží se nechat vybudovat jako skutečně demokratická společnost. Právo demonstrovat a právo protestovat je právo, které my plně podporujeme a plně se s ním stotožňujeme. Současně však se také plně stotožňujeme s právem a pořádkem, e, pořádkové jednotky nebo práv, jednotky, které se zabývají eh, prosazováním práva, ať už je to EULEX nebo kosovské jednotky, eh, mají plné právo zajišťovat, že právo a pořádek jsou plně respektovány. My jsme země, nejsme protektorát. Pozvali jsme EULEX, do nezávislé země, aby podporoval kosovské instituce v oblasti eh, policejní a soudní. A my vítáme tuto přítomnost. A den ode dne stále úžeji spolupracujeme a potýkáme se s tolika výzvami v oblasti policejní práce a práce v soudnictví. Mezinárodní přítomnost Kosova se zakládá na návrhu eh, pana Achtisáryho, to byl návrh, který byl plně podpořen kosovským parlamentem to je návrh, který je též zakotven v naší ústavě. A není nic nezvyklého, že, se, že tam může v Kosovu vyskytovat EULEX i e, eh, ICO, protože to vše se zakládá na Achtisaryho plánu a a vše vyplývá eh, z pozvání eh, suverénního orgánu suverénního státu, neboli eh, vše se odvíjí od pozvání prezidenta Kosova. Děkuji, pane Talere, za vaše poznámky a dotazy. Opět. Mnozí z nás jsme nositeli různých eh, funkcí v Kosovu. Já pracuji na tom, abychom splnili veškerá očekávání, eh, oprávněná očekávání těch, kdo nás podporují. Nejenom kvůli tomu, aby se splnila očekávání, ale proto, aby naše země se stala prosperující, demokratickou a plně evropskou zemí. Kosovo je součástí Evropy a velmi intenzivně se pociťuje být součástí Evropy. A mohu vám říci, že bez Kosova Evropa není úplná. Proto je tak důležité, aby Evropská unie poskytovala kosovským eh, občanům hmatatelnou evropskou, velmi hmatatelnou evropskou perspektivu. A tímto dospívám. Doufám, že jsem respektoval řečnický čas, ale musím se vrátit k Sarajevskému samitu. Ano, na některé z nedávných schůzek, již jsem se účastnil, vážený minister zahraničí Itálie Franco Frattini, minister zahraničí Francie Bernard Kushner včera na, a dnes odpoledne jsem měl také schůzku, a to s panem komisařem Štefanem Filem, na těchto všech eh, schůzích eh, jsem předložil souhlas Kosova s tím, aby se stalo tedy stranou na Sarajevském samitu, aby tam bylo účastno za předpokladu, že bude platit závazek organizátorů, že bude zachován ten pražský eh, formát pro schůzku ministrů zahraničí protože podle mne, jak už jsem předeslal, tento formát umožňuje pocit bezpečí všem účastníkům. A všem účastníkům, jak bych to řekl, umožňuje cítit se být důstojným členem eh, takovéto konference. Těšíme se tedy na Sarajevskou konferenci a především se těšíme na podstatu e, diskuzí, které e, budou probíhat v Sarajevu. V Sarajevu také očekáváme, že se objeví jasná perspektiva evropské integrace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. S velkým zájmem jsme vám všichni naslouchali, ale mám-li být upřímný. Um, velkoryse jste překonal čas, který vám byl svěřen. Eh, třeba, že jste bedlivě odpovídal na dotazy. Pan Severin. Děkuji, pane předsedo. Eh, těší mě, pane ministře, že vás tady zase vidíme. Známe se mnoho let a vím, že a, a já jsem eh, mnoho let jaksi advokátem věci vašich lidí. Dnes pro některé z nás jste ministrem zahraničí uznaného státu, pro další jste mluvčím eh, kosovských aspirací. Každopádně my všichni jsme připraveni pomoci vaší zemi na její cestě k dosažení těchto aspirací. Nicméně chtěl bych říci, že uznání ještě stát nedělá. Eh, důležitá eh, je udržitelnost, udržitelná organizace, to určitého celku, což je jaksi předpoklad pro další uznání a já se domnívám, že je potřeba tedy nejprve eh, splnit eh, ty požadavky na vnitrostátní úrovni. Nicméně je jasné, že bez překonání určitých rozdílů v našich názorech k uznání vaší země, bylo by vaše eh, budoucí včlenění do Evropské unie eh, jaksi spochybněno, přičemž já se domnívám, že budoucnost vaší země právě spočívá v členství v Evropské unii. Takže se chci hm, zeptat proto, abychom mohli eh, pomoci vašim evropským aspiracím, potřebujeme nový politický kontext v hm, Balkán, na Balkán balkánském regionu. Je to o nové politické dynamice eh, v regionu, protože bez vašich dobrých sousedských vztahů s ostatními státy na Balkáně nelze předvídat eh, lepší budoucnost v Evropské unii. Čili vidíte, jakým, máte představu o tom, jak zlepšit vztahy na západním Balkánu proto, abychom mohli překonat vstávající výhrady těch, kteří vaši zemi ještě neuznali? Grazie, onorevole Děkuji, pane Severine. A kolega Weigl, dva min, dvě minuty. Dě... Tým vysokým domu. Vyčak... Děkuji vám. Jsem velmi rád, že jste přišel k nám do parlamentu. Ještě čekáte na uznání všemi ostatními zbývajícími státy Evropské unie a já jsem si jist, že se, se toho dočkáte, také z těch důvodů, které uváděl kolega Severin. Chtěl bych říci, že dobře chápu také eh, snahy Srbska, které usiluje o to, aby k tomuto uznání nedošlo. A působí na ty členy EU, kteří odmítají Eh, přiznat si, že na půdě Kosova se eh, situace vyvinula jiným způsobem, než si přáli. Zatímco chápu lépe hm, postoj Srbska, tak bych chtěl také říci, abyste byli eh, k Srbsku co nejotevřenější, abyste ukázali vstřícnost srbské menšině a jejím představitelům. Vy jste jim také umožnili kandidaturu ve volbách a to byl podle mě moudrý krok. A ještě výzva k opatrnosti. To se týká zločinnosti a boje proti organizovanému zločinu. Měli byste také dbát na práva Romů a bojovat proti obchodu s drogami. Angrulakis. Děkuji. Děkuji. Eh, eh, děkuji, já se omlouvám, já jsem neoslovil pana Hyseniho stejným titulem jako kolegové, protože podle mého názoru nadále představuje celek, který se otrhl od Srbska. Já patřím totiž mezi ty, kteří jsou toho názoru, že tento celek je nadále celkem, eh, který se odtrhl a to my neuznáváme. Eh, pane, pan Hisani a eh, kosovský lid Eh, zažívají důsledky tohoto eh, jednostranného odtržení, protože pan Hysený také nezastupuje celý kosovský národ, ale pouze albánsky hovořící populaci této oblasti a to nás samozřejmě mrzí. Eh, pan Hysený říká, že válka zanechala mnoho jizev, ale to platí i pro tu druhou část, takže jde o to, jak chránit práva všech obyvatel Kosova. Tomu tak není v tuto chvíli, pan Hysený to dobře ví, on za to nemůže, to není jeho chyba. Ale plán Atisary je nepřijatelný a v důsledku Atisaryho plánu došlo k těmto eh, dopadům. Ale chci se pana Hyseného zeptat, co e, učiní, jestliže Mezinárodní soudní dvůr e, rozhodne, že otržení Kosova od Srbska je nezákonné, tak co potom? A jakou e, roli potom by se hrála americká základna v Kosovu? Děkuji. Pan Andurakis. Kolega Monic. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Hiseny, že jste mm, přišel mezi nás. Jak bylo řečeno, pět členských eh, zemí Unie a 120 eh, zemí mezinárodního společenství jsou toho názoru, že jednostranné prohlášení nezávislosti Kosova bez dohody eh, stran a bez souhlasu Rady bezpečnosti je příliš slabým základem pro uznání vaší země, nebo této tak, určité země. A to se domnívám, že je tedy oprávněné, protože především z hlediska stability regionu je toto důležité. Myslíme si, že uznání Kosova ani aniž by uvedené podmínky byly naplněny, mohlo vést k destabilizaci celého regionu. My teď čekáme na rozsudek Mezinárodního soudního dvora a já bych se chtěla zeptat, co očekáváte od toho rozhodnutí soudního dvora, jaký zaujmete postoj k rozsudku, ať už bude jakýkoliv, a zda to změní postoj Kosova vůči Evropské unii. Zda tedy můžete na základě toho rozsudku změnit stanovisko. Děkuji, paní Munic. Kolega Belder, dvě minuty. Ja, dank u eh, minister, Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, tady jsem. Já mám malou otázku. E, v předvečer vaší návštěvy jsem četl v novinách, Eh, poměrně deprimující článek. Několikrát jsem Kosovo navštívil, ne, že bych necítil dostatek sympatii, ale o čem tedy přemýšlím? Před týdnem došlo eh, k velké akci Eulexu, protože existovalo podezření eh, korupce velkého rozsahu, především v oblasti infrastruktury, jak to zmiňovala paní Lunaček. Můžete mi říci, jak to vypadá v této záležitosti? Eh, proběhlo vyšetřování. Jeden z vašich kolegů, ministr pro infrastrukturu a další eh, vysocí úředníci byli eh, obviněni, tedy vysocí úředníci, v, kteří se zabývají výstavbou silnic. Chcete vstoupit do Evropské unie, zvolili jste si demokracii a veřejné mínění má, eh, bych řekl, jakési právo kontroly. A eh, jak vypadá eh, jak si vnímání Eulexu, jestliže Eulex eh, vystupuje v, eh, na obranu zákonnosti v Kosovu, tak se chci zeptat, jestli je to jaksi dobrý nápad a zda, jak je to dobře vnímáno a ta, také by to mělo být zajištěno tedy pro všechny národnosti ve vaší zemi. Děkuji. Kolega Nikolaj, dvě minuty. Minister, one short remark. Pane ministře, stručná poznámka. Podle mého názoru uznání státu je otázkou právního státu a nikoli osobního vnímání. Takže já bych e, myslela, že Evropská unie dává, dává přednost zákonnosti. A teď ještě poznámka k mnohonárodnostnímu, mnohokulturnímu přístupu. Já to vítám samozřejmě. A první otázka se týká vyloučení srbské eh, komunity z právních administrativních procesů. Máte v úmyslu zvýšit podíl této komunity eh, ve státní správě? A za druhé, pokud máte nějaká zvláštní opatření na podporu, eh, zda máte opatření na podporu pravoslavné církve? A za třetí, jak chcete řešit nezaměstnanost? 40% nezaměstnanost rozhodně není žádoucí. A chci se zeptat, zda máte nějaká sociální opatření, eh, která by již eh, tedy bojovala s touto nezaměstnaností. Děkuji. Eh, nyní pan Svoboda který má na starosti otázku eh, styku s Balkánem. Děkuji, pane eh, předsedo. Velice mě těší, že jste tady mezi námi. Jak tady bylo řečeno, eh, my o tom budeme eh, jednat. Ono to je, to je velice důležité pro všechny eh, státy. Všechny státy z regionu, o všechny státy musí udělat maximum pro integraci. Chci se zeptat, zda jste připraveni podporovat nějakou spolupráci mezi kosovskými a srbskými orgány, ať už se jedná o problematiku životního prostředí nebo další, další otázky. Teď nemyslím vládní spolupráci, ale e, takovou tu spolupráci v terénu, protože je tu celá řada různých otázek, jako třeba ukládání odpadů, bezpečnost, infrastruktura a tak dále, které by bylo potřeba řešit. Dále pak eh, rozsudek Mezinárodního soud konfliktu. Eh, ať už bude ten rozsudek jakýkoliv, on bude možná hodně mm, mm, dvojznačný, ale domníváte se, že po vynesení toho rozsudku eh, proběhnou eh, nové rozhovory, abych neříkal jednání, o otázce nezávislosti Kosova, kterou asi nelze zrušit, ale na, zda budete hledat nový rámec, tak jak říkal pan Severin, možná jinými slovy, mm, ten rozsudek by by měl být začátkem nových rozhovorů na podporu vašich aspirací na nezávislost a současně tedy pro mm, vyřešení celé integrace celého e, regionu, včetně Kosova a Srbska. Děkuji, pane Svobodo. A závěrem kolega Kirilov dvě minuty. Minister, uh, e, a follow-up on one... Děkuji vám, pane předsedo pane ministře. Jak už to tom kolega přede mnou, i já jsem nedávno četl článek v tisku, a ten se týkal vztahu mezi vašimi úřady a Eurolexem. A vzpomínám si, že v tom článku byl popisován případ několika německých občanů, kteří eh, přijeli do Kosova a později se ukázalo, že se účastnili korupce. V Kosovu byli zatčeni a obviněni z terorismu, že měli něco vyhodit do povětří. A pokud si vzpomínám, tak ty již byli propuštěni. Tyto eh, případy se týkají spolupráce. Když eh, vaše úřady zatkly tyto německé občany, tak to Eulex věděl nebo ne? A věděli také úřady, že Eulog se rozhodl prohledat eh, kancelář jednoho z vašich ministrů? Děkuji vám, pane Kirilové. Pane ministře, máte slovo a můžete reagovat na otázky a byl bych rád, kdybyste dodržel eh, těch 10 minut, které máte k dispozici. Takže prosím, buďte stručný. Já se pokusím být co nejstručnější. Nicméně těch otázek bylo tolik, že by to upřímně řečeno vyžadovalo více než 10 minut, kdybych měl odpovědět na všechny z nich. Pane Severine, Adriane, příteli, my máme vizi. Jádrem této vize pro celý region je úzká spolupráce a to spolupráce mezi všemi státy na západním Balkáně. A pokud předpokladem a předpokladem členství v Evropské unii je právě tato regionální spolupráce. A ta spolupráce musí být založena na vzájemném respektu. a já se omlouvám, že předskakuji z jedné otázky na druhou, ale ty otázky spolu souvisí. A tím se dostávám k tomu, co se odehraje bezprostředně po vynesení rozsudku Mezinárodním soudním dvorem. A jaké jsou tedy možné kroky, ke kterým přistoupí Srbsko a ke kterým přistoupíme my. Bez toho, bych předjímal rozsudek, Myslím ale, že není přesné a kdybych se snažil předjímat, co těch 15 soudců, kteří o tom budou rozhodovat, nakonec prohlásí. Ale bez ohledu na to, jaký ten výsledek bude, je to pouze poradní stanovisko, které není právně závazné pro jakéhokoliv člena OSN. Víme, že no, o, toto stanovisko požádalo valné shromáždění OSN. Takže bez toho, abych to předjímal, tak chci říct, že máme plnou důvěru v to, co Mezinárodní soudní dvůr prohlásí. A to proto, že my jsme tomuto soudu poskytli důkazy a věříme v mezinárodní spravedlnost a věříme v mezinárodní instituce, které dodržují, teda které dbají o dodržování mezinárodního práva. A chceme také vyslat pozitivní signál. V tom smyslu, že můžeme liberalizovat trhy a obchodní výměnu a pohyb osob. Na neštěstí Srbsko blokuje jakýkoliv kosovský export. A my ale na druhou stranu nic takového neuplatňujeme vůči Srbsku a to z jednoho jediného důvodu. A sice, že chceme eh, Srbsku poskytnout více času a jsme eh, si také jistí, že kdybychom něčemu podobného přistoupili, tak bychom tím pouze uškodili eh, podnikům na obou stranách hranice. Takže symbolickým pozitivním krokem by bylo, kdyby Srbsko umožnilo export z Kosova. A nebo bychom v rámci regionu mohli zrušit vízovou povinnost. Proč bych měl žádat o výzum, když chci cestovat do Černé hory nebo do Albánie nebo do Bosny a Hercegoviny? Kdybychom se k něčemu takové odhodlali, tak bychom zase vyslali pozitivní signál zbytku světa, že nám jde o bezvízovou povinnost a že jsme schopni něco takového provést i v rámci našeho regionu. tím, že by eh, na západní Balkáně mohlo vzniknout něco jako šengenský prostor. Je potřeba udělat ještě řadu věcí. Nejsem si, ale jistě si lidé uvědomují, že máme vizi a že jsme připraveni na prosazení této vize pracovat velmi tvrdě ale já vím, že pan Arbentini už chce, abych skončil, takže mi dovolte jenom opět stručně zareagovat na ostatní otázky. Já zastupuji všechny občany Kosova. A nepodléhejte iluzi, že tomu tak není všichni občané Kosova se podílejí na demokratickém životě ústavních institucí. V parlamentu máme srbské poslance, máme dva srbské ministry ve vládě a ti zastupují zájmy srbské komunity v Kosovu. A ad hoc delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Kosovem také ve své zprávě uvádí účast v místních volbách v Kosovu, která byla až 54% ve Štrbcích, ve Štrbcích v srbské oblasti. Takže nejenom, že zastupuji všechny občany Kosova, ale zastupuji je také velmi účinně. Musím zdvořile nesouhlasit eh, eh, s paní poslankyní. Nemyslím si, že Kosovo by bylo zdrojem nestability. Myslím, že je to právě Naopak, nezávislost Kosova naopak přispěla k stabilizaci západního Balkánu. Po vyhlášení nezávislosti se ani jeden Srb nerozhodl vystěhovat z Kosova. Spíše naopak, mnoho Srbů se do Kosova vrací. Nebyli jsme ani svědky nějakých velkých mezietnických nepokojů v nezávislém Kosovu. A na rozdíl od toho, jak to bylo předtím. Takže tvrdit, že vyhlášení nezávislosti Kosova destabilizovat region při úctě k vám je buď nedostatkem, projevem eh, nedostatku informací, a nebo tím, že nejste seznámena s dopady eh, nezávislosti Kosova. Co se týče rozsudku Mezinárodního soudního dvora, k tomu už jsem se vyjádřil předtím. Nemyslím si, že by ode mě bylo legitimní předjímat, jaký ten rozsudek bude. Ale jako politici si to snad někdy můžeme dovolit a můžeme říci, řekněme, že ten eh, rozsudek neřekne nic exp explicitně. To, co v tom rozsudku bude, není nejdůležitější otázkou. Nejdůležitější otázkou je, jak na to všichni zareagujeme po eh, vynesení rozsudku Mezinárodního soudního dvora. A mou obavou je to, co jsem říkal panu Kukanovi, tedy, že Eh, začno, Srbsko začne eh, vytvářet diplomatické překážky. Protože něco takového spíš posílí hrozbu konfrontace mezi Srbskem a Kosovem. A to je mou velkou starostí a já bych si velmi přál, abych se mýlil a doufám, že místo toho se Bělehrad odhodlá se s námi sednout za jeden stůl a bude jednat. A to se týká další otázky, kterou jste mi položili. Jsme připraveni jednat a vést rozhovory s Srbskem o mnoha otázkách společného zájmu a o mnoha otázkách, které jsou důležité pro celý region. vztahy mezi Srbskem a Kosovem se den ode dne komplikují a komplikují cestu celého regionu do Evropské unie. Soudnictví, boj proti organizovanému zločinu, nedávné kroky podniknuté EULEXem, K tomu všemu mohu říci, že kosovská vláda je zavázána bojovat proti korupci a organizovanému zločinu na všech úrovních naší společnosti. A žádný úředník kosovských úřadů od té nejvyšší až po tu nejnižší úroveň se nemůže být jist, že eh, mu bude prominuto porušování zákona. Kosovská vláda to bere velmi seriózně a proto jsme měli také tolik podpory při vytváření zvláštní eh, složky, která měla bojovat proti organizovanému zločinu a korupci. Nebudu zacházet do podrobností, je to otázka soudnictví a vyšetřovatelů a já nechci žádným způsobem zasahovat do práce nezávislého soudnictví a nezávislých vyšetřovatelů. Takže myslím, že bychom měli počkat na výsledek práce tohoto orgánu a doufám, že ten výsledek bude nejlepší. Bohužel eh, korupce a organizovaný zločin jsou rozšířeny v celém regionu. Nemůžeme proti tomu bojovat pouze v Kosovo, pokud eh, se proti tomu nebude bojovat eh, také v Bosně, v Albánii, v Srbsku, v Černé hoře a tak dále. A to proto, že tyto jevy jsou vzájemně propojené, organizované, skupiny organizovaného zločinu jsou propojené, spolupracují a proto musíme spolupracovat jako orgány, které proti ním bojují, ať už jsou to orgány v Prištině nebo v Bělehradu. Rozhodně eh, to neprospěje regionální spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, když vyloučíme někoho eh, z této spolupráce. A Srbsko usiluje o to, aby Kosovo se toho neúčastnilo. Další otázka se týkala multikulturní dimenze Kosova a úsilí o zajištění. multikulturalismu a jeho zakotvení v Kosovu. A opětovně musím uctivě nesouhlasit s tím, co jsme od vás slyšeli. Vy jste hovořil o vylučování srbské menšiny. My jsme nikdy srbskou menšinu z ničeho nevylučovali. My jsme je opakovaně zvali k tomu, aby se s námi podíleli na multikulturalismu a čím dál tím více Srbů to chápe a přidává se k nám, kde, i když nemůžeme říci, že by to byli všichni. myslím, že mnoho z nich si začíná uvědomovat, že a to říkám velmi neochotně. Srbsko nedělá nic pro to, aby zlepšilo životní podmínky srbské komunity v Kosovu. Srbsko pouze využívá tuto komunitu jako alibi, které slouží k destabilizaci situace, tak aby mohlo požadovat nové jednání o statutu Kosova. Ale k tomu nedojde. Kosovo je nezávislým státem a to je nezvratitelný proces. A na závěr mi dovolte, abych řekl několik eh, pozitivních slov. Myslím si, že Bělehrad bude součástí regionálního úsilí o budování eh, atmosféry konstruktivní spolupráce a bude se účastnit eh, úsilí o šíření míru a stability v celém regionu. Děkuji vám za pozornost. Pane ministře, my se připojujeme k tomuto přáním a děkujeme vám za tak eh, vyčerpávající vysvětlení a projev a těšíme se na další možnou eh, schůzku a doufáme, že nám budete moci předložit eh, další výdobytky demokratických institucí a postupu k demokracii vaší země včetně tedy směřování k evropské integraci. Ještě jednou vám děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. Invito il collega onorevole Danjean. Chtěl bych vybídnout kolegu Danjana, aby Přišel sem za předsednický stůl a spolupředsedoval následujícímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o výměnu názorů o parlamentní kontro, kontrole SBOP v období po zániku ZEU. Ecco, diamo qualche minuto di tempo ai... Jako necháme několik minut kolegům, kteří eh, mají eh, závazky v jiných sálech a musí se odebrat z našeho sálu pryč. Ovšem času máme tak málo, že nehledě na hluk budeme muset pokračovat. Stručný úvod. 31. března 2010 předsednictví eh, VEO, ZEO přijalo rozhodnutí čl- deseti členských států, které eh, chtěli do konce června 2011 ukončit tuto činnost eh, a toto, eh, potom to následovala eh, debata ve francouzském senátu a v britském parlamentu podle článku 9 protokolu o úloze národních parlamentů v příloze k Lisabonské smlouvě. Evropský parlament i národní parlamenty musí dojít eh, k dohodě, aby byla zaručena výkonná parlamentní kontrola nad politikou bezpečnosti a eh, společné obrany. Tato otázka už byla přeskoumána eh, za zavřenými dveřmi při schůzi podvýboru SED 26. dubna 2010 a také v pilotní skupině pro, parlament, pro národní parlamenty v rámci eh, konference předsedů. Eh, pan Dav při obou příležitostech hovořil o možných modelech eh, meziparlamentní kontroly společné bezpečnostní obrané politiky. Evropský parlament si musí vybrat tedy do konce roku některou z těchto možností, z těchto modelů. Eh, to je tedy na úvod a chtěl bych předat slovo kolegovi a kolegovi předsedovi, eh, panu Danžanovi, protože on předsedá podvýboru SEDE a posléze panu poslanci Dafovi, aby nám osvětlil své argumenty. Prosím, pane Danžane, máte slovo. Merci, monsieur le président, mais en fait, Děkuji, pane předsedo, ale já budu vlastně hrozně stručný, protože vy jste všechno řekl. E, přesně jste schrnul situaci, v níž se nacházíme. Já se domnívám, že bychom měli navrhnout jakési takási témata pro diskuse s kolegy z národních parlamentů za asi deset dní proběhne schůzka předsedů národních parlamentů, zúčastní se i předseda Buzek a bylo by dobré, aby již při té příležitosti měli k dispozici určité informace týkající se takových těch hlavních orientací, tak abychom s těmito kolegy mohli náležitě diskutovat. Kolegové z národních parlamentů eh, budou, myslím, eh, na toto téma pracovat v brzké době hmm například um, britská dolní komora a francouzský senát se již vyjádřili, oni by dávali přednost spíš e, k takové specializované kosak, kde by se sešlo šest národních poslanců z, z každé komory, tedy š, a šest euro, europoslanců, kteří by se scházeli každých půl roku. My jsme toho názoru, že takováto to Eh, takový, takováto sestava by vlastně eh, znamenala, že by europoslanci byli jaksi utopeni ve velikém počtu národních poslanců, ačkoliv článek 36 nové smlouvy nám svěřuje jaksi zvlášť specifickou roli v oblasti sledování SPOP a on pan Dev eh, zrekapituluje Eh, možnosti, které podle našeho názoru by mohly představovat základ pro jednání s kolegy. Já bych navrhoval co nejpragmatičtější a nejfunkčnější řešení. Nezapomínejme, že jeden z důvodů eh, rozpuštění ZEU eh, je otázka funkčnosti a nákladů. A to bychom měli mít na paměti při formulování návrhu. budeme mít asi tři nebo čtyři alternativy k dispozici, ale já hned předám slovo k eh, panu Dov, který eh, výborně schrnul eh, ty alternativy, které máme k dispozici. Prosím, pan Dav. Pane Dafe, váš příspěvek je skutečně očekáván s napětím. Pane předsedo, je mi potěšením zde promluvit a vést eh, tu diskuzi, která eh, eh, pokračuje nyní, když zlepšujeme meziparlamentní spolupráci. Na základě smlouvy také máme spolupracovat na tedy hlubší spolupráci s národními parlamenty. Myslím, že je správné začlenit takovouto klauzuli do smlouvy, zejména proto, že naše kompetence v oblasti eh, spravedlnosti vnitra a bezpečnosti a také, a také společné bezpečnostní a obrané politiky byly posíleny. Tato oblast eh, je velice citlivě vnímána národními parlamenty. Jedná se o Eh, oblast, kterou si po staletí chránili. A A my tady začínáme celá na novo. Eh, neměli jsme dříve možnost projevit eh, expertní znalosti v oblasti bezpečnosti a obrany, třeba že si myslím, že tyto specializované znalosti máme a e, do určité míry e, se objevuje žárlivost e, národních parlamentů s tím, jak náš význam narůstá. Smlouva by také měla stanovit formu meziparlamentní spolupráce. To znamená, jak jakým eh, způsobem se tady národní, způsob, eh, národní parlamenty dohodnou na tom, jak budeme dále postupovat. Je tu eh, rozhodnutí francouzského senátu a dolní sněmovny Velké Británie, která neproběhla za skutečné konzultace mezi námi a zástupci těchto národních parlamentů na forech, které máme, protože předsedové eh, parlamentu mohou jednat eh, s panem předsedou našeho parlamentu, je tu Kozák, je tu konference předsedů eh, a mm, další možnosti, kde se dá takto konzultovat. Předeslal jsem tři možnosti, jak by se dalo postupovat dál. Za prvé, jakýsi flexibilní typ meziparlamentní schůzek, jako to bylo v minulosti. To by i schůze organizované námi, kdy my eh, organizujeme nebo předkládáme návrh programu. A národní parlamenty se mohou účastnit, pokud eh, chtějí národní parlamenty si eh, stěžovaly eh, v mnoha případech, protože národní parlamenty nemohly sledovat eh, ta témata, která byla probírána na, na takovýchto schůzích a sledovat, co se dále dělo, jaké jsou výstupy a e, následně je tedy možnost, jako to bylo ve francouzském parlamentu a e, to, co mm, říkali také v britském parlamentu, neboli že by vznikla specializovaná forma kosaku, která by se zabývala těmito otázkami e, společné bezpečnosti a obrany, jak už pan předseda Danjean vysvětlil, tato možnost by měla určité výhody, co do organizačních otázek, výdajů, a také co do naší účasti zde z parlamentu Kozák. Kozák e, ale nerespektuje plně e, s e, smlouvu nyní jejího evropského. My teď máme stálého předsedu Evropské rady a máme paní Catherine Ashton, která je stálou předsedkyní Rady pro ministry zahraničí. Pak je tu také mm, fakt, že už nefunguje tedy trio předsednictví, ta trojka předsednictví. A je důležité, abychom zde v parlamentu uvažovali o tom, že, že že nyní tedy eh, jsou struktury eh, exekutivní poněkud eh, trvalejšího rázu než dříve. Třetí možností je vytvořit společný výbor, který by se scházel při určitých příležitostech a my bychom spolu organizovali s předsednictvím. Eh, takovéto eh, schůze. Eh, organizace takovýchto schůzí by nevyžadovala vytvoření nového sekretariátu, je to nejlevnější možnost, protože by k těmto schůzím docházelo v Bruselu, platili bychom je v podstatě my a mohli bychom konat dvě či tři schůze ročně, to myslím, že by stačilo. První schůze by se zaměřila na eh, zahraniční a eh, bezpečnostní politiku, další na společnou obranou politiku a bezpečnostní politiku. A měli bychom zprávy od našich zpravodajů o nejdůležitějších bodech včetně našeho hodnocení z oblasti ehm, bezpečnostní politiky, eh, také v případě, že by neuspěly některé aktivity eh, SBOP. Pan Van Rompuy a paní Ashton by se často účastnili takovýchto společných schůzí výboru a my bychom jim mohli klást dotazy. Stejně taky kolegové z národních parlamentů. Pokud bychom to dobře zorganizovali, myslím, že bychom získali vysokou publicitu v médiích a pomohlo by nám to. brzdit demokratický deficit. těmito transparentními schůzemi. Organizace takovýchto schůzí eh, nebo tedy těchto schůzí by se mohly účastnit i eh, představitelé třetích zemí. Mohli bychom zvát například eh, generálního tajemníka NATO, který také hledá Eh, to správné fórum, na kterém by nás mohl oslovovat. Takže takováto forma schůze společného výboru a parlamentního schromáždění eh, by se musela jasně definovat, eh, že se tedy musí účastňovat poslanci, všichni poslanci, všechny členské státy. A také by bylo tedy účelem sestavit usnesení eh, a eh, nebylo by to nutné, aby eh, přímo definovali nějaké rozhodnutí. To si myslím, že by i vyhovovalo národním parlamentům. Myslím, že pan Danžán jasně řekl, že je třeba být přítomen protože kdybychom nebyli, znamenalo by to prázdnotu, již by vyplnili národní parlamenty. Zcela spontánně. A do memoranda o porozumění pro eh, do tohoto textu, který se snažíme sepsat s paní Eštnovou, její závazek, že by se účastnila často takovýchto schůzí. A byla, bylo by také nezbytné vést výměnu e, e, dopisů s panem Rompujem. To je všechno. Děkuji vám, pane Dafe. Slovo má kolega Galer, dvě minuty. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, das europäische... Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament před e, vstupem Lisabonské smlouvy v platnost již opakovaně prohlásil, že jsme jedinou parlamentní institucí, která má nadnárodní charakter a která může vykonávat kontrolu bezpečnostní obrané politiky. Lisabonská smlouva tyto, eh, tuto otázku ještě upřesnila. A rada se rozhodla rozpustit ZEU, to je jasný signál a pokud ZEU zanikne, tak eh, nebudou moci fungovat ani tyto struktury. To bylo jasně řečeno také ve zprávě Danjean. Já se domnívám, že je dobré využít zkušenosti parlamentních kolegů v naší práci a je to v tomto rámci u nás vlastně spočívají nejlepší možnosti sledovat politiku, obranou bezpečnostní politiku. A v tomto směru by bylo dobré předložit konkrétní návrhy. Nemám dost času, takže stručně já souhlasím s tím, co říkal kolega Dev a co navrhoval. a kolegové z národních parlamentů. Já myslím, že jim můžeme předložit zajímavou nabídku a maximálně využít jejich zkušenosti eh, v, v oblasti bezpečnostní a obrané politiky. Děkuji, kolega Severin, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se už týdny snažím setkat s panem Danžanem a panem Dafem, proto abychom se pokusili eh, vyměnit si názory na tuto otázku eh, nahlíženo z perspektivy spolupráce s národními parlamenty, ano, ale také z pohledu, jak najít eh, demokratickou legitimitu významného úkolu, který máme, a sice podporovat určitou formu společné bezpečnostní a obrané politiky. Já budu stručný, protože si myslím, že nelze za dvě minuty to vyřešit, když přispějeme všichni. Ehm, e, e, řešení, které navrhuje pan Duff, e, řešení C, které navrhuje pan Duff, je asi nejvhodnější se dvěma připomínkami. Za prvé, pokud všichni členové národních parlamentů nebo výborů národních parlamentů eh, se schromáždí, tak na to budeme potřebovat celý stadion. A za druhé musíme mít na paměti Eh, vyřeš, eh, vyřešení otázky schromáždění ZEU. Tato organizace totiž obsahuje i státy, které nejsou členy Evropské unie a které nejsou pokryty eh, našimi jaksi pravidly pro spolupráci s národními parlamenty. Takže proto já navrhuji, aby malý tým kolegů se vytvořil proto, nebo se vytvořil se zastoupením různých politických klubů a spolu se některými eh, zástupci zanikajícího parlamentního schromáždění ZEU, tak, aby eh, se dohodli, jak by bylo možno zpracovat ten návrh C pana Dafa a jak vytvořit něco takového podobného, co by nám také umožnilo z, e, vlastně zapojit státy, které jsou velmi významné pro naši bezpečnost a obranu, ale nejsou členy Evropské unie. Děkuji. E, e, Severin. Děkuji vám, pane Severine. Paní Lazin, dvě minuty. Já ich ještě erstmal Herrn já bych chtěla nejprve poděkovat panu Dafovi za návrhy. Určitě to není jednoduché nalézt nějaké praktické a proditelné řešení. Už jsme o tom diskutovali v minulosti a i my jsme toho názoru, že varianta C eh, je něco, co bychom podpořit mohli. Nicméně bychom rádi ještě provedli několik upřesnění. Z pohledu naší politické skupiny je důležité zdůraznit, aby to nebyly vždycky jenom ty dvě největší strany v tom Národním parlamentu, ale měly by to být i opoziční strany nebo menší strany, tak abychom zajistili skutečně demokratickou a transparentní kontrolu společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Vzhledem tomu, že to setkání se plánuje pouze dvakrát do roka, tak si myslím, že to nedostatečné. Já si myslím, že těch témat je mnoho a Ehm, jsou také to velmi důležitá témata a zaslouží si lepší diskuse a lepší kontrolu ze strany parlamentu. <clears throat> Musíme si také uvědomit, že se budeme řešit různé krize a na těch se musíme domluvit velmi operativně, takže dvakrát do roka to rozhodně nestačí, možná, že by to šlo každý měsíc nebo jednou za dva měsíce. Uvědomuji si také, že dostupnost nebo eh, možnost eh, zajistit vždycky přítomnost eh, představitelky pro politiku nebo předsedy Evropské rady nebude možná. Minuty. Děkuji jako další paní Žanátku dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v první řadě poděkovat panu Dafovi za jeho velmi jasné vystoupení. Myslím, že závěr jeho vystoupení je velmi jasný, je to to, A to, že nejlepší je zvolit to třetí řešení, je to koherentní, ty schůze by se měly konat v Bruselu, kde máme k dispozici infrastrukturu a vždy by se tam měli účastnit tři zástupci Národního parlamentu. Říkám tři, protože obecně ty politické síly je možné Eh, reprezentativně zastupovat eh, prostřednictvím tří eh, členů z různých stran. Dále by to bylo doplněno evropskými poslanci. Možná, že ta dvě setkání za rok by měla být doplněna přípravnými schůzkami nebo pracovními schůzkami a musíme si také uvědomit, že v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky jsou to vlády členských zemí, které se snaží eh, si bránit svoje pole působnosti a možná bychom jim tedy mohli stanovit určitá doporučení. Upřímně řečeno, já jsem byla čtyřikrát zvolena do Národního parlamentu u nás doma, účastnila jsem se práce také Rady Evropy a myslím, že nemá cenu pokračovat eh, v, ehm, aby pokračovalo parlamentní zhromáždění západoevropské Evropské unie. Myslím, že eh, by se měli scházet eh, příslušníci, ne, no, pardon, členové příslušných výborů národních parlamentů a to by se mohlo týkat i těch, kteří nejsou eh, členové mm, Evropské unie a dnes máme mm, elektronickou komunikaci. Nemyslím, že nutně se musíme vždy osobně Eh, stýkat. Měli bychom volit nějaké praktické řešení a o tom hovořil pan Dav. Děkuji na dvě minuty. Kolega. Místo předseda Pasku. Děkuji vám. Myslím, že bychom měli velice jasně formulovat. Eh, tím mám na mysli, že je to určité napětí mezi skutečností, že my jsme součástí institucionálního komunitárního rámce, zatímco rozhodnutí v oblasti bezpečnosti a obrany eh, náleží stále národním orgánům. Takže národní parlamenty eh, mají poslední slovo. Ale pro své národní příspěvky do Mnoho národních operací mají toto poslední slovo a nejedná se jen o vojenské operace, často to jsou i civilně vojenské operace a jejich názor je tedy neodmyslitelně stranický, e, zatímco náš pohled na věc je celostní. Je tedy třeba si uvědomovat různé pohledy na realitu a v tom myslím, že by měl spočívat základ našeho postoje. Myslím, že pan Dav v těchto návrzích to velice dobře vyřešil. Jediné, co bych snad dodal, je, že bychom měli brát v úvahu potřebu svolávání, velice rychlého svolávání ad hoc konzultací, protože někdy právě takováto věc nám působí problém. Ne ta pravidelná setkání, pravidelné schůze, ale schůzky ad hoc. Děkuji vám. Jako další eh, paní Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru bychom měli dodržovat nejenom literu, ale také duch, ducha smlouvy. A když se podívám na článek 9, eh, který jasně říká, že tyto schůzky by měly probíhat za konzultací s národními parlamenty. A znamená to, že máme povinnost toto rozhodnutí vyjednat se zástupci národních parlamentů a ti by se měli účastnit přijetí tohoto rozhodnutí. Samozřejmě, že my bychom dávali přednost eh, spolupráci v civilní i vojenské oblasti. A podle mě bylo dobré tento dokument doplnit. Hmm tedy ten dokument, který vypracoval Andrew Duff. A ten text by měl kromě toho zahrnovat ještě odkaz na tyto ad hoc konsultace tak abychom mohli velmi rychle zorganizovat setkání se zástupci národních parlamentů, protože kolikrát eh, vystanou velmi citlivé otázky. Možná, že někdy bude panovat odlišný výklad eh, smlouvy a na základě toho všeho by si poslanci mohli myslet, že v dané oblasti mají exkluzivní pravomoce. A proto si myslím, že bychom měli úzce spolupracovat s národními parlament, parlamenty. Myslím, že je na čase ukončit práci parlamentního zhromáždění Západoevropské unie a rozhodnout eh, o tom, co se bude dít v roce 2011. Děkuji, slovo má kolega Gualtieri, dvě minuty. Děkuji. Také vysoce oceňuji dokument kolegy Dafa. Na jehož základě můžeme Eh, diskutovat, eh, protože nám jasně ukazuje institucionální rámec. Víme tedy, jak vypadá rozhodovací proces v dané oblasti, což je tedy eh, mezivládní rozhodování, na druhé straně tu parlamentní kontrola. To jsou dva aspekty. Parlamentní kontrola je svěřena tedy Evropskému parlamentu podle článku 36 a navíc je tu posílená úloha Evropského parlamentu pro civilní mise eh, SZBP. A pro tyto důvody a také z důvodu šetření nákladů, například francouzský senát tedy e, přednesl návrh, který je naprosto neschůdný z tohoto hlediska. Proto já bych také se přidržoval ke kolegům a byl pro verzi číslo 3. A k tomu, co řekl pan Severin, je zapotřebí Eh, zajišťovat eh, účast i třetích zemí, jak to je eh, v ZEU. Není předem dáno, že článek 10 prvního protokolu by nutně vedl k obci B, neboli že tato obce, tato možnost B neboli tedy cestujícího kozaku by byla ta nutná, ale můžeme stejně zvážit možnost C určitým způsobem zavést eh, určité prvky, širší prvky do tohoto modelu, tak jak jej navrhl pan Duff. Neboli, že by mohl vzniknout taky tento specializovaný kozak. Můžeme takto spolupracovat, eh, aniž bychom aniž bychom nějak omezovali spolupráci národních parlamentů ve spolupráci s sekretariátem. takže bychom nerozhodli tedy v tu putovní verzi kozaku. Měli bychom mít na paměti různé Mm, výhrady, které mohou přednést různé národní parlamenty, až budeme s nimi vyjednávat. Děkuji vám, pane Gualtieri. Tuto diskuzi uzavře předseda výboru eh, seda, seda a spolupředsedající této schůzi, pan Dažan. Děkuji vám, pane předsedo. Já musím s uspokojením konstatovat, eh, že tady panuje velký konsenzus v tom, že je to varianta C z toho materiálu Andrea Dafa, která by možná měla být upřesněna, ale která je nejlepším základem pro eh, naše další práce. Víme, že eh, se to týká také těch eh, zástupců parlamentního zhromáždění ze třetích zemí, které nejsou členy EU. A v současnosti v těch společných operacích je 24 třetích zemí, které se chtěly účastnit na parlamentním zhromáždění EU. A víme, že všichni by chtěli Eh, zajistit eh, svou účast a vzhledem k té četnosti setkání, myslím, že eh, Četnost těch setkání je také důležitá věc. Je potřeba, aby tato setkání konala pravidelně. Dovedu si jenom těžce představit, že by to bylo více než jedno setkání eh, za půl roku. Samozřejmě, že v případě nutnosti je možné v nějakém redukovaném formátu zvolat i dodatečné schůzky. Bude se hovořit o všech těch operacích eh, v rámci bezpečnostní a zahraniční politiky. A v rámci nich se účastní desítky třetích zemí. Chtěla bych, eh, pardon, chtěl bych se Eh, také vyjádřit k tomu, eh, co říkal pan Pasko a pan Severin. Co mně přišlo ve Francii, ve francouzském senátu jako nejzajímavější, byla nevědomost mnoha našich parlamentních kolegů o povaze těchto operací, které jsou prováděny pod jejím jménem. A to zaměření na ten vojenský aspekt eh, a na to, že ta rozhodnutí jsou přijímána výhradně na národní úrovni vládami, byla silnější než eh, zájem o předělovaný rozpočet. Z těch 13 misí jsou pouze tři vojenské mise a eh, těch zbývajících deset jsou civilní mise. Je to například eh, EULEX Kosovu, mise v Gruzii. A proto si myslím, že je důležité, aby naši národní kolegové z parlamentu byli dobře informováni také o legitimnosti účasti Evropského parlamentu na monitoringu nebo kontrole těchto operací. To rozhodně nejsou jenom operace vojenské, to bychom měli také vzít do úvahy. Já bych tedy navrhoval, abychom kolem Endro Dafa vytvořili neformální pracovní skupinu, aby koordinátoři politických skupin určili někoho, kdo bude mít na starosti práci v této skupině, tak abychom se mohli snadno operativně a rychle scházet, tak abychom eh, předsedovi parlamentu Buskovi mohli eh, nastínit eh, náš návrh dalšího postupu a zorganizovat první setkání s národními poslanci a s nimi mohli začít hovořit v rámci těch jednotlivých kontextů. Prosím, pane Dafe, máte slovo. Vcela souhlasím se schrnutím předsedy Donžana. Jen bych dodal, že ta řídící skupina z národních parlamentů eh, se měla sejít ve čtvrtek, eh, sejde se tam, eh, bude tam předseda Buzek a my bychom měli mít výstup z této schůze podobně jako z té předešlé na sede a měli bychom na jejich základě rychle postupovat. Dobře. Na základě těchto dvou příspěvků pana Danžana a pana Dafa eh, máme tedy schrnuté, eh, schrnutou tuto aktivitu. Děkuji eh, panu Danžanovi za schopnost schrnout téma. A s mandátem, který máme, bychom se chtěli vrátit k tomuto tématu prostřednictvím dopisu, který pošleme panu předsedovi Buskovi, a aby věděl o této diskuzi ještě předtím, než dojde 15. května k jejich schůzi e, s předsedy národního, národních parlamentů. V tomto dopise se píšeme tedy převládající názor eh, na základě hypotéz předložených eh, panem Dafem a budeme tedy hovořit o eh, možných hlavních liních, na níž jsme se majoritně shodli. Ehm, je pravda, že mnoho kolegů předložilo různé eh, další dodatečné návrhy, které také bude možné eh, zohlednit eh, v budoucnosti, takže já chci jen ještě sdělit, že souhlasím s tím, aby vznikla tato pracuj, pracovní skupina v rámci SEDE e, nebo ve spolupráci se SEDE. což nám umožní trvalý dialog se zástupci národních parlamentů. To znamená z výbory pro zahraniční věci, z výbory pro obranu a bezpečnost. To jsou tedy vaši partneři pro tato témata. Můžeme tedy mm, na pořadu jednání postoupit k dalšímu bodu, a to je slyšení